Okay. Good morning. Tak, eh, znovu dobré ráno. Budeme pokračovat v zasedání eh, výboru LIBE eh, po společném hlasování s Ekonem, které jsme právě absolvovali. Je tedy na čase pokračovat v pořadu jednání tam, kde jsme skončili včera odpoledne po tom dlouhém hlasování Stále nám tu ještě zbývá bod 37, který se týká dohledu nad vnějšími eh, mořskými hranicemi v kontextu eh, spolupráce koordinované Evropskou agenturou eh, pro vnější hranice členských států. Spravodajem je pan Carlos Coelho znovu. a jde o prezentaci eh, současné situace a eh, výsledků vyjednávání, zejména eh, posledního trialogu, který se konal minulý týden ve čtvrtek. Takže poslechněme si od pana zpravodaje Koelia shrnutí situace. Děkuji, pane předsedo. Já vám mohu s potěšením oznámit, že na posledním trialogu, který se konal tento týden v úterý, s pomocí eh, stínových zpravodajů paní Wikström, eh, Cornelia Ernst, Franciska Keller, Timothy Kirkhope a Josefem Weidenholzerem, jsme dosáhli eh, konečné schody. Já děkuji všem politickým frakcím za úsilí, které na toto téma vynaložili snažili abychom eh, dosáhli dohody ještě před koncem mandátu. Eh, chtěl bych zdůraznit, že eh, všechna, všechny naše priority byly zachovány. Za prvé, toto nařízení představuje značné zlepšení oproti současnému rozhodnutí. My respektujeme rozhodnutí soudního dvora a za druhé, jak jsme říkali od samotného začátku, tak my nyní měníme eh, reakce Evropské unie tak, abychom zabránili eh, úmrtím na moři. Za třetí máme povinná pravidla o eh, hledání a zachraňování. Byly definovány akutní fáze a jednotky mají jasnou povinnost zasáhnout a zachraňovat životy přestože jsme v rámci e, dohledu nad mořskými územími, což je náš právní základ, tak i v tomto kontextu máme konkrétní pravidla pro situace vyloďování a zachraňování, což tedy ale zahrnuje pouze operace prováděné Frontexem. Za čtvrté máme povinná identifikační opatření v případě nějakého zásahu a e, a tato vynucovací opatření jsou e, dobrovolná, což jde zcela podle doporučení e, Evropského parlamentu, který doporučoval e, oddělit identifikační opatření od ostatních, aby nastala určitá hierarchie. Takže identifikace bude vždycky na prvním místě a teprve poté nastanou donucovací opatření. Za páté, vymazali jsme možnost návratu na širé moře. Existuje pouze možnost varování a nařízení zařízení plavidlu, aby nevstupovala do e, výsostných vod. Za šesté, posílili jsme e, potřebu solidarity Máme konkrétní úvodní ustanovení a článek o principu solidarity. Sdílení odpovědnosti a solidarita jsou eh, nepostradatelnými fakty, abychom zajistili eh, základní práva eh, všech osob v Evropské unii. A nakonec posílili jsme princip, který stanovuje v konkrétním Eh, je to, jde o článek 4, kde eh, zavádíme značná zlepšení v oblasti právní jistoty. Jde o eh, právo na život, což je eh, základní eh, právo eh, Evropské unie i členských států a tyto musí zajistit jeho plné respektování a implementaci. Chtěl bych také poděkovat Evropské komisi za spolupráci a litevskému i řeckému předsednictví. Podle mého názoru všichni pracovali velice tvrdě a snažili se dosáhnout řešení ještě před volbami. A jestliže obě komory, parlament i rada, potvrdí text, který který se nám podařilo na trialogu vypracovat, tak uspějeme. A podaří se nám eh, nahradit eh, rozhodnutí rady eh, co nejdříve. Děkuji, pane Coelho. Neviděl jsem, že by se někdo z poslanců hlásil o slovo. Nikdo se nehlásí. Ano, pan Bronz, máte slovo. Potom dám slovo komisi a předsednictví. Chcete se vyjádřit? Prosím. Řečník hovoří bez mikrofonu. Ten eh, princip non reflemantu byl eh, zmíněn a v podstatě tady jde o eh, takový biankošek pro neznámý počet lidí z nebezpečných zemí. A to v praxi znamená, že každý, kdo přijede k evropským břehům z nějaké nebezpečné země, nemůže do ní být navrácen. Pokud Eh, se podíváme, pokud to dovedeme k logickému nebo možná nelogickému závěru, eh, tak v podstatě eh, nemůžeme za, v podstatě můž, jsme povinni přijímat veškerá obyvatelstva všech nebezpečných zemí na světě do, na evropské území. Ještě někdo? Paní z Argentiny? Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, naše stínová zpravodajka tu dnes není, eh, takže já jsem ji zastupovala na poslední schůzi stínových zpravodajů a je mi ctí poděkovat jménem Zelených za Karlosi Koeljovi za dobrou práci Eh, myslíme si, že formulace eh, jsou velmi silné a pokud jde o non-refoulement, tak eh, jsme rádi, že na poslední chvíli se podařilo začlenit pasáž o právní pomoci lidem, kteří se vyloďují nebo se nacházejí na lodích to jsou samozřejmě stále sporné body, protože eh, rozsudek umožňuje eh, možnost vylodit lidi ve třetí zemi. Ať už by šlo o eh, teorii a nebo reálnou událost, která v budoucnosti nastane, to se ještě uvidí. Nicméně my jsme velmi rozčarovaní z toho, jak evropské členské státy hledají způsoby, jak vyloďovat uprchlíky v třetích zemích. Jakmile eh, se to stane, eh, tak eh, bude následovat soudní řízení, buď ve Štrasburku nebo v Lucemburku, protože nevěříme tomu, že i když máme v platnosti poměrně dobré rozsudky a dobré pojistky, tak jakmile ty pojistky uplatníte, tak si myslíme, že to povede k tomu, že lidé nebudou moci požádat o statut z uprchlíka v Evropské unii. Nicméně skládáme kompliment s těm výsledkům, kterých jste dosáhl. So thank you. Now... Děkuji. Teď pokud se nehlásí nikdo další z poslanců, tak eh, dáme slovo eh, zástupci komise a poté řeckému předsednictví. Eh, z komise je tu paní Hilly, takže prosím, eh, máte slovo. Dobré ráno, děkuji. Eh, ze strany komise bychom chtěli poděkovat zpravodaji i Evropskému parlamentu a eh, předsednictví za eh, dobrý pokrok a jsme s výsledkem velmi spokojení, protože se domníváme, že kompromisní text ve své současné podobě splňuje všechny cíle návrhu komise. Takže moc krát děkuji a doufám, že tento kompromisní text budou schopni přijít přijmout oba spoluzákonodárci. Pan Koleci z řeckého předsednictví. Děkuji za slovo. Dobré ráno všem. Já bych také rád poděkoval zpravodaji a i stínovým zpravodajům a všem politickým skupinám, eh, které přispěly svým konstruktivním přístupem eh, k tomuto kompromisu. Podařilo se nám dosáhnout eh, dobré a vyvážené dohody. A pokud jde o výsledek čtvrtého neformálního trialogu, tak to byl úspěch ve velmi krátkém čase, což znamená, že právní nástroj bude moci být formálně přijat ještě před parlamentními volbami. Jak jsem už říkal, říkal, jde o vyvážený text, který respektuje e, práva lidí, má vhodný, vhodnou oblast působnosti a přitom představuje přidanou hodnotu pro členské státy, e, které, od kterých se bude žádat, aby se účastnili e, příslušných operací Frontexu. Moc krát děkuji za tento konečný výsledek a Eh, jménem předsednictví doufám, že eh, dnes bude potvrzen eh, ze strany rady Koreperem a také 20. února za parlament výborem Libe. Děkuji. Děkuji, pane Kolecisi. Nikdo další se nehlásí k prezentaci o trialozích od pana Koelia. Takže eh, chcete-li eh, pronést něco závěrem, máte možnost, pane Coelho. Eh, pane předsedo, jenom chci odpovědět paní Sargentini. Děkuji jí za spolupráci a za příspěvky skupiny zelených včetně několika velmi důležitých pozměňovacích návrhů, které byly začleněny do konečného textu. Podle mého názoru eh, nemůžeme, nemůžeme zakazovat vyloďování ve třetích zemích, ale měli bychom stanovit pro tuto situaci konkrétní pravidla. My jsme se o to pokusili a jak paní Sargentini ví, eh, tak až doteď eh, nevedla žádná operace Frontexu k vylodění v třetí zemi. Takže tady nehovoříme o něčem, co by se stávalo často. Zatím se to nestalo eh, ještě nikdy. Samozřejmě ale musíme pro takovou situaci stanovit pravidla pro případ, kdyby to v budoucnu skutečně nastalo ale myslím si, že jsme to udělali, eh, jak nejlépe to šlo eh, v rámci dohody mezi parlamentem a radou. Děkuji. Děkuji panu Koeljovi. to je všechno k tomuto bodu. Nicméně vám mohu oznámit, že v 10 hodin v 10.00 máme eh, na programu evropskou ombudsmanku Emily O'Reilly, která nám bude prezentovat operace Frontexu, eh, takže eh, si myslím, že zejména eh, evropská ombudsmanka eh, a další hosté dorazí až přesně v 10, takže nyní si dáme přestávku, protože musíme eh, počkat na naše hosty a děkuji vám za trpělivost.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 Prosím o pozornost a o e, ticho, protože pokračujeme v naší práci. E, vyhlásili jsme přestávku pouze na to, aby e, dorazili naši hosté. Máme tedy tu čest přivítat tady evropskou ombudsmanku čerstvě zvolenou. V tomto funkčním období byl její post obnoven paní Emily O'Reilly, evropská ombudsmanka, eh, která nám eh, poví o vyšetřování z vlastní iniciativy operací Frontex z roku 2012 eh, z března. Po němž následovala zpráva v dubnu 2013 a e, úřad ombudsmana v listopadu 2013 přijal zvláštní zprávu, e, Frontex odmítl jedno z doporučení. Takže my si nyní vyslechneme e, evropskou ombudsmanku paní O'Reilly, aby nám představila toto vyšetřování a zvláštní zprávu a poté si poslechneme panu Italajnena, který eh, je tu naším hostem poprvé a ředitele Frontexu, který nám poví eh, pozici eh, své agentury, která je velmi relevantní pro naši práci. Potom promluví paní Iginger a pan Kessler, což jsou spolupředsedové eh, konzultativního fóra eh, pro základní práva eh, ve Frontexu, aby nám představili názor tohoto fóra na celou problematiku. Jde tady o to, že paní Iginger ovšem ještě nedorazila, vězí někde v dopravní zácpě, Nicméně ta přijde na pořadu později. Představme si nyní tedy eh, zvláštní zprávu eh, a hovořit bude evropská ombudsmanka paní O'Reilly. Eh, děkuji mnohokrát za vřelé přijetí, pane předsedo. Vážení poslanci, děkuji za tuto příležitost promluvit o naší zvláštní zprávě o Frontexu, což je evropská agentura, která asistuje členským státům v kontrole vnějších hranic. Tato zvláštní zpráva je výsledkem vyšetřování, Eh, zda Frontex plní eh, základní lidská práva, zejména eh, chartu základních práv. Už na začátku musím říci, že Frontex perfektně spolupracoval během celého šetření a e, řídí se 12 e, z mých 13 doporučení. Nicméně Frontex nepřijal mé doporučení e, zřídit vnitřní systém vyřizování stížností a proto předkládám vašemu parlamentu zvláštní zprávu. Já netvrdím, že takovýto mechanismus, kdyby byl implementován, by nějak vyřešil komplikované migrační problémy, které jsou jádrem tohoto problému problému, nicméně by to byl alespoň krok k plnění standardů lidských práv, jimiž jsme vázáni zejména umluvu o základních právech, které, kterou Frontex, které Frontex podlehá stejně jako každá jiná instituce a agentura EU. Imigrace a zejména nelegální vstupy na území představují velké právní a humanitární problémy pro Evropskou unii. Samozřejmě téměř nutně musí existovat napětí mezi legitimními požadavky imigrace, imigrantů a e, také e, právním řízením žadatelů o azyl. Frontex spolupracuje s členskými státy a musí dosáhnout e, důležité rovnováhy, obtížné rovnováhy mezi těmito dvěma faktory. Eh, Frontex podle nového nařízení EU eh, nyní musí eh, jednat podle charty základních práv. Kromě toho má Frontex povinnost podniknout administrativní opatření, aby zvýšil úroveň plnění těchto základních práv, což také vedlo ke vzniku společného kodexu pro operace Frontexu, představitele pro lidská práva a konzultativního fóra pro lidská práva, což jsou velice vítané kroky. V březnu 2012 začal ombudsman eh, vyšetřování, eh, zda Frontex eh, plní povinnosti uložené chartou základních práv a tímto nařízením. Zjistili jsme, že Frontex rozumně pokračuje ve svých povinnostech a v úrovni plnění, nicméně jsme zjistili, že organizace nemá žádný mechanismus, který by řešil stížnosti na údajné porušení porušování lidských a základních práv. A tento nedostatek vnitřního systému řešení stížností vidíme jako značný nedostatek a mezeru, protože neexistence takového mechanismu znamená, že Frontex si nemůže eh, plně uvědomovat eh, problémy a stížnosti všech eh, jednotlivců. Lidé také nemají možnost, aby jejich stížnosti řešil přímo Frontex, což znamená, že dochází k celé řadě neohlášených a neřešených případů porušování lidských práv. My jsme doporučili doporučili Frontexu, aby zřídil systém eh, pro stížnosti na porušování lidských práv, nicméně Frontex toto doporučení stále ještě nenaplnil. Eh, Frontex říká, že eh, jednotlivé incidenty na základě stížností jsou plně v kompetenci členských států, na jejich území se k incidentu, na jejich území k incidentu došlo. To, že Frontex nemá v tomto žádnou odpovědnost, popsala Rada Evropy jako nebezpečnou ideu a že to vede jaksi k přehazování horkého bramboru mezi agenturou a členských států. Podle mého názoru se Frontex zkrátka nemůže zřeknout odpovědnosti za výsledky operací, které probíhají pod vlajkou Frontexu. E, tato odpovědnost může být sdílená e, s členskými státy, nicméně není možné, aby Frontex neměl žádnou odpovědnost. I e, letmý pohled na webovou stránku Frontexu ukazuje, jakých různorodých akcí se tato agentura účastní, ať už jde o migraci rámci inteligence, společné školení a tak dále, včetně vysílání evropských pohraničních týmů v případě krizových situací na vnějších hranicích. Není pochyb o tom, že Frontex hraje klíčovou roli v evropské migrační politice. Já akceptuji argument Frontexu, že málo který zaměstnanec se přímo účastní akcí v terénu, nicméně rozdělení odpovědností není vždy e, jasně vymezené. E, samozřejmě e, zaměstnanci, kteří byli uvolněni členskými státy, nesli vlajku Evropské unie a byli tam jménem Frontexu. A potom, jak si dochází k obvyklému přesvědčení, nebo lidé mají dojem, že potom ti lidé jednají jménem Frontexu. Eh, nedá se očekávat, že eh, vyděšení a zoufalí eh, jednotlivci budou se snažit chápat to složité a neprůhledné rozdělování odpovědností. Je, pouze logické, že tito lidé vnímají Frontex jako první instanci, kam se mohou obrátit se stížnostmi na porušování lidských práv. Je tu jeden důležitý princip a sice, že každá osoba, která z moci úřední má na pásce na ruce nebo na uniformě vlajku Evropské Evropské unie musí, musí být alespoň z části odpovědná eh, Evropské instituci a ne pouze svému členskému státu. Takže i eh, evropským institucím, například Evropskému parlamentu. Eh, po katastrofě u Lampeduzy a dalších katastrofách je zcela nezbytné, aby Frontex přímo řešil stížnost jednotlivců, kteří jsou postiženi jejich akcemi jedno ze základních práv Eh, je právo na stížnost a proto takový mechanismus musí existovat. Když se o tom diskutovalo na podbývoru pro lidská práva, tak zástupce Evropské komise prohlásil, že Frontex nemá právní mandát k tomu, aby zřídil mechanismus eh, řešení stížností. Nicméně eh, Ombudsman nežádá, aby Frontex duplikoval roli komise jako eh, garanta smluv, ani nežádá disciplinární postupy, které by vedly k sankcím pro zaměstnance agentury nebo členských států. My pouze žádáme, aby se řídili eh, dobrý, eh, do, požadavkem správné administrativy. A sice, že každý, každý, kdo se obrátí na Evropskou instituci se stížností, má právo na nějaké rozumné řešení. Děkuji, děkuji za prezentaci vaší zprávy, paní O'Reilly. A teď máme zde pana Leitinena, který je ředitelem agentury, takže prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne vám všem. Velice vřele bych vám chtěl poděkovat, eh, že jste ve výboru Libes organizovali tuto akci a konkrétně i děkuji eh, Evropskému eh, ochránci práv, děkuji tedy Evropské veřejné ochránkyni práv za příležitost spolu s ní zde řešit toto významné téma. Dovolte, abych připomněl některá fakta a poté eh, se podívám eh, na meritum věci. Když se hovoří o kontrolách na hranicích, tak eh, je třeba nezapomenout na tři věci. Migrace, odhalování trestné činnosti a potom i usnadňování přeshraničního styku, který probíhá bona fide. A další věci i my jsme zaznamenali asi 300 milionů, nebo zaznáváme asi 300 milionů přechodů přes hranice v EU, eh, kdy se používají tedy ty povolené hraniční přechody a v minulém roce to číslo týkající se nezákonných eh, přecházení hranic bylo 170 tisíc. Za třetí, to je taková záludná věc, to je otázka odpovědnosti, o tom se Eh, diskutuje, co já si pamatuju, od roku 2005. Odpovědnost za kontroly na hranicích, eh, tak jak i se stanoví v zakládající smlouvě, to je odpovědnost členských států. Zároveň však Frontex má vlastní odpovědnost a někdy je to jasně definováno jakožto pravidlo, ale vykládá se to různými způsoby pak. Já bych teď eh, chtěl se odkázat na článek 26a nařízení Frontex eh, v, v pozměněném znění z roku 2011, kde se říká, že Frontex eh, je povinen zavést efektivní mechanismus pro monitoring dodržování základních práv ve, ve veškeré své činnosti. Teď, pokud jde o samotné šetření, na co nesmíme zapomenout, my jsme sami iniciovali šetření, vyšetření a poté eh, následovalo těch 13 doporučení, které zde jsme teď slyšeli. A v podstatě, jak již se i stanoví ve zprávě, víceméně ochránce, úřad ochránce veřejného práv, veřejných práv je spokojen a eh, i adekvátně Frontex z 13 vyřešil 12 doporučení. Teď chci říct velice jasně tuto věc. Frontex neodmítl to eh, zbývající doporučení, doporučení M, a zde cituji, přijmout veškeré kroky tak, aby Úřad pro základní práva mohl eh, zpracovávat stížnosti eh, podávané osobami, i e, ve veřejném zájmu podávané a Frontex musí, podpoři, musí poskytnout adekvátní podporu při řešení těchto stížností. Takže toto je tedy. Takto i jsme i odpověděli ombudsmanovi v tomto smyslu. Neodmítli jsme tedy toto provést, ale my jsme odpověděli tím, že jsme, eh, jsme se odkázali na úkol eh, Úřadu pro ochranu základních práv, který tedy v podstatě eh, vstupuje do těch aktivit, které koordinuje Frontex. A chci si toto. Toto nelze považovat za způsob, jak bychom chtěli uniknout nebo vyhnout se odpovědnosti. Ne. To je doporučení M, o kterém tady teď mluvíme. Téma, jak jsme se ponaučili, je velice široké a také i, jak uvedl eh, ombudsman, takže nařízení Frontex Eh, tedy nemá jasná ustanovení a dostačující ustanovení. Tudíž se vznikají různé otazníky ohledně kompetence evropských orgánů ve vztahu k členským státům. Zde jeden konkrétní bod, který je zatím nejasný a termín, který zde se používá ve zprávě, a to je termín ve veřejném zájmu. To je něco, co ještě musíme dále rozpracovat. A nyní co teď máme, již teď máme a co ještě lze zlepšit. Máme zkušenosti s řešením stížností. Ano, jsou to stížnosti, které eh, podávají úředníci, eh, kteří působí v těch společných eh, akcích, nebo jednotlivci, tedy fyzické osoby, a nebo třeba i nevládní organizace někdy i jiní. Máme i postupy, máme eh, i systém nahlašování incidentů, máme etický kodex eh, s velice detailními ustanoveními a také i máme i eh, standardní provozní operativní postupy, takový manuál. Takže pokud je o článek 26a nařízení Frontex, který e, stanoví, že e, agentura musí vytvořit efektivní mechanismus monitoringu, takže teď jsme ve finální fázi a příští týden se sejde statutární orgán a bude o tom jednat. Teď náš řídící výbor o tom bude jednat a poté se toto odsouhlasí. A také i poradní fórum. Zde máme tu čest, že máme tady předsedu spolupředsedy eh, tohoto poradního fóra, takže i poradní fórum také se do tohoto procesu zapojilo. Máme pět schůzí řídicího výboru do roka. Je to standardní bod na programu již to znamená, e, ten výbor řeší incidenty, kde e, je nějaký ten prvek lidských práv. Takže o tom vždy se e, diskutuje mezi členy řídícího výboru. Co je relevantní tady pro naši diskuzi, o tom i hovořila ochránkyně práv, a to je, jsou ty relevantní kategorie personálu, kteří jsou zapojeni do aktivit Frontexu. My máme nejlepší možnosti eh, samozřejmě, eh, jak řešit tu problematiku, která se týká našich vlastních zaměstnanců. Druhá kategorie, to jsou ti detašovaní experti, národní experti, kteří pracují pro agenturu, ale jejichž platy hradí členské státy. A třetí kategorie, to je nová kategorie, kterou eh, zavádí novelizované nařízení. To jsou eh, ti tedy hostující, detašovaní hostující eh, policisté, to jsou osoby, které v podstatě tam hrají roli těch orgánů činných v trestním řízení a takto i vystupují v těch společných aktivitách. Ale gro těch pracovníků, kteří mají výkonné pravomoci, podle nařízení a kteří dělají tu hlavní práci, to jsou ti detašovaní policisté nebo tedy pracovníci z jednotlivých států, kteří jsou zapojeni do operací. Potom máme další kategorie jako tlumočníky a tak dále. Takže to je takový vlastně trojuhelník, kde je třeba se podívat na ty různé možnosti, eh, to znamená, eh, jak si podle těch kategorií můžeme mít různé eh, vlivy na ty pracovníky a samozřejmě podle toho můžeme tedy jim říkat, co dělat nebo ne, nebo méně. Takže to je zásadní si uvědomit. Dále. Takže, co nás čeká, co dále? Abych to shrnul. Takže tady. Já myslím, že již máme hodně věcí, které jsme zavedli. Máme pravidla, máme standardy, máme požadavky a e, samozřejmě musíme tedy ještě rozvíjet ty e, zavedené praxe a být z těch zkušeností z monitoringu. Musíme i úžeji spolupracovat s úřadem veřejného ochránce práv a já jsem velice rád, že tady e, paní ochránkyně určitě nás brzy navštíví. Co bych zde chtěl sdělit vám, je, eh, již se připravuje novelizované nařízení a ten článek 33, mm, takže to vyhodnocení teď probíhá a asi to bude znamenat nakonec, že zde bude podán návrh novelizovat nařízení Frontexu, což bude dobré pro nás, pro všechny abychom měli tedy jasná, specifická ustanovení vycházející z evropského práva a e, tedy pravidla, která nejenom budou závazná pro agenturu, to je to nejsnažší na té věci, ale také je třeba i vyjasnit roli evropských orgánů a jakou, jaký má být vztah Frontexu a členských států. Realita je taková, že členské státy velice bedlivě eh, si hlídají svoji suverenitu, především pokud jde o orgány činné v trestním řízení a jejich tedy pracovníky, policisté, i pokud jde o ochranu hranic. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za prezentaci a názor agentury. A nyní máme konečně tady paní mm, I. Gungera a pana Kesslera, což jsou spolupředsedové poradního fóra a zabývají se touto lidskoprávní tematikou Frontexu. Takže vy eh, představíte názor poradního fóra, tak vítejte, vítejte a eh, prosím, eh, těšíme se na váš názor. A možná si rozdělíte ten čas, nebo jak tedy, kdo začne. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste nás pozvali na zasedání výboru LIBE. Myslím si, že je to poprvé, kdy eh, konzultační fórum má eh, možnost vás oslovit jakožto konzultační fórum Frontexu. Eh, revidované nařízení o Frontexu má samozřejmě ustanovení o našem fóru, které má za úkol poskytovat poradenství agentuře Frontex, což v podstatě podstatě pramení z vaší tehdejší angažovanosti a motivace. Takže my existujeme už rok a půl, poskytujeme poradenství v oblasti základních práv. V našem fóru je zastoupeno 15 mezinárodních organizací, organizací občanské společnosti eh, a mezi nimi i evropské agentury, jako je moje agentura pro základní práva. Je to možná samozřejmé, ale je potřeba říci, že ochrana a eh, podpora eh, lidských práv imigrantů a uprchlíků je společným zájmem všech organizací zastoupených v našem fóru. To samozřejmě také znamená přístup k opravným prostředkům. A proto eh, vítáme eh, výzvu ombudsmanky, abychom lépe proskoumali, eh, jak by tento systém měl v rámci Frontexu lépe fungovat. Ombudsmanka správně upozornila na to, že Frontex hraje klíčovou roli v podpoře základních práv a nastavování standardů své agentury a jejich společných operací. Jasně se tu shodneme na zejména jasným rozdílem mezi monitorovacími postupy a mechanizmy stížnostmi, což jsou dvě věci, které nelze vzájemně zaměňovat a je potřeba zkoumat oba dva tyto faktory. Zřízení monitorovacího mechanismu nyní e, probíhá, připravuje se ve Frontexu a představitel pro základní práva e, vede e, tento proces zavedení monitorovacího mechanismu a je v úzkém styku a kontaktu s naším konzultačním fórem. Hovoříme v podstatě o tom, jak má ten systém být co nejefektivnější. Tato práce probíhá už něco přes rok. Co může Frontex udělat? Jak už tady řekl sám ředitel Frontexu, jak má Frontex plnit své odpovědnosti a umožňovat přístup ke spravedlnosti? Prostřednictvím nějakého mechanismu, který by řešil stížnosti jednotlivých jednotlivců. Tady hovoříme o stížnostech jednotlivců, které se samozřejmě týkají porušování základních práv e, způsobené společnými operacemi Frontexu. Já tady nebudu procházet různé scénáře, společných operací Frontexu. E, pan výkonný ředitel už vám některé z nich e, nastínil, přestože ne všechny z těchto scénářů. Takže tady hovoříme o zaměstnancích Frontexu, delegovaných eh, zaměstnanců, eh, tlumočníků a tak dále. Eh, pokud dojde k nějakému incidentu nebo stížnosti v kontextu, v kontextu operace Frontexu, tak samozřejmě Frontex má odpovědnost tuto stížnost řešit. To je zcela nepochybné. Nicméně, když se podíváte na všechny scénáře, o kterých mluvil pan ředitel podrobněji, tak zjistíte, že je zároveň zjevné, že e, jednotlivé stížnosti e, vůči jiným osobám než zaměstnancům Frontexu e, jsou efektivní pouze, když jsou vzneseny k úřadům členského státu. Proto je naprosto zásadní, aby Frontex, když zřídí ten monitorovací mechanismus, aby našel nějaký společný závazek s členskými státy, že členské státy budou tu stížnost řešit dále a e, zahájí příslušná vyšetřování. To je podle mě pro ten monitorovací mechanismus naprosto zásadní, aby e, rozdělil zcela e, jednoznačně jednotlivé role a nastavil patřičné postupy. To je jenom stručně, nemáme tady moc času a to téma je složité, ale i můj kolega pan Kessler o tom jistě leco zřekne. My eh, ta, velmi dobře spolupracujeme, jakožto spolupředsedové eh, konzultačního fóra. My jsme si vyslechli výkonného ředitele a slyšeli jsme, že by bylo užitečné, kdyby Evropská ombudsmanka vysvětlila, co znamená eh, stížnost podaná ve veřejném zájmu. My to chápeme tak, a doufáme, že Evropská ombudsmanka e, nás podpoří. Chápeme to jakožto e, individuální stížnost, kde stěžovatel není ani obětí e, porušování lidských práv, ani nemá od oběti plnou moc mandát. Ale je to například Organizace pro lidská práva, která nashromáždila důkazy k nějakému incidentu. To by se mělo objasnit, aby se tyto případy oddělily od těch, kdy jde o obecnou stížnost na eh, evropskou migrační politiku a její dopad na základní práva protože tato kategorie samozřejmě nespadá do mandátu Frontexu. Ještě k tomu mechanismu vyřizování stížností bych chtěl říct, že Frontex by také mohl nadále Eh, zdůrazňuji eh, nadále eh, podporovat vypracovávání zpráv o incidentech během společných operací. Frontex také může poskytovat informace o stížnostech na zaměstnance a delegované úředníky v jazyce, kterým migranti rozumějí. Také bychom byli rádi, kdyby Frontex se zabýval eh, sankcemi a vyšetřováním národních úřadů. A byli bychom rádi, kdyby Frontex eh, jednal aktivně s orgány pro lidská práva a národními ombudsmany o jednotlivých stížnostech vůči eh, úřadům členských států také stížnostmi Evropského ombudsmana vůči Frontexu a také stížnost týkajících se eh, externí dimenze aktivit Frontexu. Nicméně eh, jedno takové eh, varování pokud představitel Frontexu pro základní práva dostane mandát k tomu, aby přijímal a vyřizoval stížnosti jménem agentury, tak bude potřebovat mnohem více lidských zdrojů i jiných zdrojů, protože za současného stavu zdrojů nebude schopen eh, tento úkol eh, plnit. Což je eh, tedy což je otázka, kde na to získat peníze. Vzhledem k nedávnému dramatu ve středozemním moři bychom neměli eh, ztrácet ze zřetele eh, stížnosti migrantů během národních operací, jichž se Frontex neúčastní. Národní mechanismy vyřizování stížností od migrantů eh, musí být také brány v potaz. Děkuji. Děkuji, pane Kesslere. Vy jste tu eh, poprvé a eh, jakožto zástupce eh, konzultačního fóra, takže vás tady vítám. Už jste tu byl dříve z jiného titulu, vítám vás tu tedy opět. Paní Ginger, vy jste tu také, ne poprvé, ale poprvé za konzultační fórum. E, my jsme si právě tedy e, vyslechli e, obě strany případu evropskou ombudsmanku i pana Leitinena, ředitele Frontexu. Chce se, nyní, chce se nyní vyjádřit někdo z poslanců s nějakým komentářem nebo připomínkou. Prosím, zvedněte ruce. Děkuji. Ano, vidím vás. Takže eh, pokud můžeme začít, tak eh, pan Bronz, prosím. Eh, děkuji. Je obvyklé, že se říká, že lidská práva jsou nedělitelná a musí platit pro všechny stejně. A často tomu tak je Máme, máme celou řadu eh, úmluv, jako zákaz mučení nebo tělesného trestu a tak dále. Nicméně lidé svým chováním nebo podezření schování mohou sami sebe umístit do kategorie, v nichž eh, je legitimní s nimi zacházet jinak. Jsou to lidé podezření z eh, ilegální migrace, a ti potom přicházejí o svá práva vlivem svého statusu. Například se od nich nedá čekat, že budou mít svobodu pohybu po celé Evropské unii. Zaměstnanci Frontexu nebo členských států eh, musí Eh, vyslýchat, eh, člen, eh, vyslýchat migranty, pokud jde o zemi jejich původu, zejména když úmyslně ničí své osobní doklady. A v takovém případě je třeba je zadržet. Byla tu zmíněna záchrana na moři. Samozřejmě e, já jsem zcela proto, aby se zachraňovali lidé v nebezpečí. Samozřejmě e, e, je povinností každého je zachraňovat, nicméně za tu záchranu bychom je neměli odměnit tím, že je pustíme do Evropy. My bychom je měli vrátit do země původu nebo do země, kde se nalodili. Problém je ale v tom, že jakmile budou v Evropě, tak buď mají povoleno zůstat, anebo je jim to odmítnuto, ale oni stejně zůstanou. My jsme si vyslechli zástupce Frontexu asi před dvěma lety v tomto výboru a ten řekl, že pokud je jim azyl odepřen, eh, tak dostanou eh, papír a eh, jsou velice slušně požádáni, aby opustili Evropskou unii, ale nejsou nijak násilně vyhoštěni. My nemůžeme dávat někomu úkol chránit vnější hranice a potom je jak si nastrčit do první linie té laviny stížností. Pokud jde o vztahy mezi eh, zaměstnanci, úředníky a eh, migranty, tak eh, tady musí panovat rutiny, o tom nejsou žádné pochyby, protože lidé, kterým je zamezeno v tom, aby dělali, co chtějí, mají jasnou motivaci podávat stížnost. Podle mě je docela zákeřné to, co jsem tu slyšel dnes ráno, pokud jsem to pochopil správně, že e, někdy stížnost nepodá migrant sám, ale jejich jménem někdo jiný, nějaká nevládní organizace, e, která k tomu ale nemá pověření dotyčného migranta e, v běžném občanském právu mají zaměstnavatele odpovědnost za skutky jejich zaměstnanců, protože mohou vůči nim vznést disciplinární opatření a pokud se chovají špatně, tak je propustit. Nicméně e, nemají odpovědnost za lidi, nad nimiž nemají žádnou kontrolu. Takže ta myšlenka, že Frontex by měl mít odpovědnost za zaměstnance členských států, je e, poměrně skandální. Děkuji. Děkuji, paní Sargentini, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Když eh, jsem si vyslechla ty čtyři řečníky, tak jsem si připadala, že jsem trochu mimo, protože téma, o které jde, je toto. Pokud nebudeme pečliví bdělí, tak eh, členské státy budou externě zadávat eh, různé tedy činnosti, jako třeba ochrana hranic a předají to eh, na agenturu. Agentura ovšem nemůže nést potom odpovědnost za ty nějaké incidenty, excesy. No a Zcela logické tedy je, že opět agentura to postoupí členskému státu a e, ombudsmanka nám říká, že tak to ne. No prostě, když máte tam já nevím, policisty, kteří e, jsou tam pod e, vlajkou e, e, Evropské Evropské unie, takže nejsou odpovědní a e, že, jak nám to vyčítá Rada Evropy, potom tam uniká jakýkoliv demokratický, e, demokratický dohled a v podstatě tak se to jaksi e, přesouvá a outsourcuje, externě se zadají tyto činnosti a potom nikdo nese odpovědnost. No moje otázka je, tato náš parlament již diskutoval o výsledku trialogu, o záchranných akcích na moři a o mandátu mandátu Frontexu, co lze, co může dělat, co nemůže dělat. Moje otázka na vás, na všechny je, jaký máme manevrovací prostor vůbec, abychom zajistili, že tady bude někdo, kdo ve finále ponese odpovědnost kdo se postará o ty uprchlíky a kdo dohlede na to, že se s ním bude zacházet řádně. Další věc, abych navázal na pana Kesslera to je vlastně jenom opakuji, to je otázka stížnosti. Kdo má právo podat stížnost, kterou eh, eh, stížnost je třeba brát vážně. Samozřejmě Frontex není eh, ta instance, kde je třeba podávat stížnosti, třeba které se týkají Dublinu nebo dalších nástrojů, které se týkají návratu a podobně a pod dalších. Pokud takový migrant nebo nevládní organizace, která chce podat hromadné stížnosti, tak musí mít nějaké místo, kam se obrátit. A mně to vůbec není jasné, jak to funguje. Děkuji. OK. Mr. Klejs. Děkuji, pan Klejs. Děkuji, pane předsedo. Paní O'Reilly. Zde vyslovila apelovala na to, aby u Frontexu existovalo interní místo pro stížnosti, interní oddělení, nějaký interní mechanismus pro stížnosti. Dobře víme, jak vypadala katastrofa u Lampedusy, kde několik stovek lidí přišlo o život. Jak by tedy se mělo postupovat? Zase že tady byla nadhozena taková teorie, že Frontex je odpovědný za smrt těchto několika stovek lidí u Lampedusy. To je podle mě poněkud nebezpečné. A co pak, co budeme dělat, když eh, přijdou stížnosti, které budou předloženy neprávem? Já jsem eh, byla ve Španělsku, tam jsem se seznámila s tím, jak funguje Frontex, seznámil jsem se s tím, jak vypadá každodenní činnost této agentury, hovořili jsme s celou řadou různých lidí, například to byli lidé z Frontexu, ale také lidé, kteří přišli eh, přes moře do Gibraltaru. A zde se ukázalo, že celá řada osob vůbec neměla právo na to získat statut z uprchlíka. Tito lidé lžou s cílem si tento status navzdory tomu zajistit. Toto je třeba také zohlednit. A nyní otázka, jak můžeme chránit pracovníky Frontexu před žalobami a stížnosti, které budou podány neprávem. Jak můžeme zabránit tomu, aby ten mechanismus pro stížnosti nebyl zneužíván lidmi, kteří nemají právo na to získat status uprchlíka, ale kteří se navzdory tomu snaží zůstat v nějakém členském státě. Guillaume, já bych navázala na paní Sargentiny. Já jsem překvapena tady na tou diskuzí dnes. A za druhé, takový mám pocit, Eh, eh, takového umírněného nadšení ve srovnání s tím předchozím slyšením. Když se podíváme na pokrok, který byl vykázán po reformě novelizaci nařízení Frontex, protože jak to tady vidím, tato otázka Eh, mm, vyřizování stížností, o tom se již mluvilo přece v rámci reformy, v rámci novelizace a já se ptám, tedy to znamená, že to tam nebylo dostatečně dohloubky vyřešeno a nejsou dostatečné pokyny, jak to dělat eh, a zatím ta odpovědnost je nejasná. Já mm, mm, takže tady my v podstatě nás je pět členů, asi my to definitivně nevyřešíme ale je třeba asi pracovat na určitých námětech, abychom vyřešili tento problém. Prozatím já také přiznávám, že nemám definitivní názor na věc. Děkuji a nyní tedy na pódium tady máme naše hosty. Vyslechli jste si názory na toto téma ze strany eh, tedy E, ombudsmanky, e, ředitele agentury, takže možná vy byste chtěli zareagovat na poznámky k vaší zprávě. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji. Děkuji všem za otázky a připomínky a podle mě všechny ty otázky a připomínky, které jsme slyšeli e, od čtyř poslanců zde určitě jsou důvodem pro to, abychom vytvořili ten interní mechanismus vyřizování stížností. Slyšeli jsme o tom, jak ten systém je komplikovaný, slyšeli jsme, že se tam překrývají role mezi členskými státy, Frontexem a dalšími institucemi. Podle mě vytvoření řádně eh, fungujícího mechanismu, odborného mechanismu vyřizování stížností, to asi nám i vyřeší potom tu otázku překrývajících se odpovědností a bude to řešení. A zde Máme třeba Evropskou investiční banku, která má teď interní e, e, systém pro stížnosti a ta měla podobné problémy, e, i pokud jde o ten princip extrateritoriality. A i zde můj předchůdce také podepsal memorandum o porozumění a díky tomu se vyřešily tam ty problémy, které tam také byly na začátku. Já bych tedy ráda zde E, Eh, apelovala na Frontex, na pana ředitele Leitinena, aby spolu s námi spolupracovali na řešení problému, aby se nám to podařilo vyřešit. Teď pokud jde o eh, eh, ty tedy jaksi stížnosti podávané ve špatné víře, takže ano, zde bych zdůraznila, že po celém světě máme i policejní ombudsmany, kteří Eh, řeší tedy tento typ stížností a mají know-how na to, měli by mít know-how a i dostatečné zdroje a eh, možnost se dopátrat, že někdo tedy zneužívá systém. Samozřejmě eh, migrace je téma citlivé, ano, to je pravda, ale ta možnost tady je. Tady jde o to právě mít dobře nastavený mechanismus pro vyřizování stížností také i e, pan Bronx, na pana Bronxe, který uh, hovořil o uh, těch zločincích, kteří překračují hranice. Uh, samozřejmě těžko lze identifikovat stotožně ty osoby, které přecházejí hranici. Ano, a proto říkám, že když vytvoříme ten řádně fungující interní systém vyřizování stížností, tak to nám pomůže toto vyřešit. A teď pokud je o odpovědnosti členských států. Jedna z věcí, kterou Frontex by mohl udělat, je, aby mm, i e, e, během koordinovaných činností, aby i tedy si všímal e, porušování lidských práv ze strany členských států. To je další možnost potom, aby potom mohl iniciovat stížnost u komise. Takový eh, systém stížností je takovým nástrojem, jak věci řešit, tak proto chci, abychom spolupracovali a zavedli takovéto mechanismy. Nakonec to určitě pomůže všem institucím této instituci. Děkuji paní O'Reilly a pan Hajtinen. Děkuji. Hm, děkuji za poznámky od členů výboru. Hm, slyšeli jsme řadu témat v podstatě, která zaznívají i běžně v rámci našich vztahů. Za prvé, dovolte, abych se podíval na to, co máme nebo co jsme eh, dostali do posud jako stížnosti na ty různé kategorie. To rozdělím. Významné gro těchto stížností, eh, které jsme dostali, se týkalo podmínek eh, Eh, podmínek, eh, eh, jaksi detenčních podmínek v členských státech. Potom druhá kategorie byly ty námořní záchranné akce. Tady víme, v čem je problém. Právě jsme jednali ne o těch pokynech, ale o pravidlech, ke kterým má zprávu pan Coelho. A třetí kategorie, ta není nezanedbatelná, ta se týkala stížnosti eh, na politiky EU. Buď se to týkalo politiky tedy návratu nebo politiky migrační a my také řešíme tyto stížnosti na politiky EU. Potom máme některé individuální případy a asi o to nám tady především teď jde. Viděli jsme, že to byly úmyslné pokusy vyčerpat eh, kapacitu agentury v těch různých kategoriích stížností. Dáme to stranou tedy, toto, tyto excesy. Vy jste tady zmínili Evropskou komisi. A co jsme dělali do posud? Když jsme řešili ty stížnosti, tak samozřejmě vždycky jsme se pokusili sehnat informace, fakta od členských států, kterých se to týkalo mm, a s, někdy s úspěchem, někdy s menším úspěchem. Některé členské státy jsou otevřenější, chtějí poskytovat detailnější informace, jiné ne, ale zároveň i jsme to postoupili komisi, protože komise je strážcem smluv a tady přece jde o problematiku členských států, takže to je důležité. Neřekl jsem, konkrétně, nezmínil jsem konkrétně eh, etický kodex pro ty společné operace pro návraty uprchlíků, takže to je další nástroj, který máme a který jsme eh, připravili eh, v součinnosti s poradním fórem. přes, přeskoumali jsme ten model Evropské centrální banky, kteří mají interní systém pro stížnosti, to je zajímavé, je to logický systém a jsme ochotní se inspirovat a jak by to případně nám se hodilo. Namísto toho, že bychom tedy eh, jak si trvali na všech těch problémech ale pěli na všech těch výzvách, tak spíše bych radši, abychom se podívali za rámec toho mechanismu stížnosti, poněvadž ten eh, nárazník, na který narážíme vždycky, to je role členských států a ochota členských států eh, zajistit eh, přístup Frontexu. Toto by se vyřešilo pouze tím, že bychom vytvořili jasná ustanovení. Jinými slovy, že bychom vytvořili předpis eh, v tom smyslu, že by členské státy spolu s parlamentem se museli angažovat. Já bych chtěl tady se podívat eh, za rámec toho mechanismu stížností. Samozřejmě ten může vést k různým typům výsledku, ale chci, abychom měli skutečně solidní systém a proto apeluji na eh, novou novelizaci nařízení, kde by se to mělo zakotvit. A já bych radši toto využil jako příležitost pro eh, přijetí eh, těch nových norem a ne, abychom řekli, tady máme problém a není možné ho řešit. Ne, my, jsme, my ho chceme řešit, ale musíte pochopit, pole, jaké je pole působnosti a jaké jsou ty role jednotlivých hráčů, jak jsou vymezeny. Děkuji, pane Leitinene. Ještě někdo se chce vyjádřit za konzultační fórum? Ano? Tak, prosím. Děkuji. Jenom chci znovu připomenout, že eh, když teď eh, máme lepší přehled o aktivitách Frontexu eh, za ten poslední rok a půl spolupráce s Frontexem, tak je velice důležité nevnímat aktivity Frontexu v izolaci chci tím zdůraznit to, co, jsem, co tady já a Stefan už jsme zmínili. Je potřeba eh, se podívat na existující struktury ve členských státech. Tam jsou instituce pro eh, lidská práva, eh, úřady ombudsmana a tak dále, které už existují. A Frontex tradičně řeší stížnosti s, ve spolupráci s národními úřady, což ovšem není asi nejlepší cesta do budoucna. To je pouze takový návrh z naší strany, tedy e, zvážit e, na stávající národní struktury a snažit se je zefektivnit, pokud jde o vyšetřování a sankce a případné kompenzace obětí. Děkuji. Pan Kessler. E, jestli můžu, tak bych jenom krátce odpověděl na e, poznámku jednoho poslance. My tady nehovoříme o, nějaké, o nějakých soudních stížnostech, e, které by Frontex přijímal. Chápeme nicméně, že každý státní orgán má povinnost zahájit vyšetřování eh, jakéhokoliv případu porušování lidských práv. Jakákoliv informace, eh, která pochází od nevládní organizace, nebo eh, kohokoliv, od jakéhokoliv jednotlivce, který nemá mandát, tak eh, by měla být eh, brána v potaz a buď by ji měl vyšetřovat Frontex prostřednictvím svých zaměstnanců, anebo by ji měl postoupit členským státům. O tom je tu celou dobu řeč a já vám chci připomenout, že status ilegálního migranta eh, neznamená, že ten člověk nemá lidská práva. A tady hovoříme o porušování lidských práv. A eh, ještě poslední slovo taková reklama, dovolím si říci. My teď připravujeme eh, výroční zprávu konzultačního fóra a jak už řekla Aidan, tak naše činnost probíhá už asi přes rok a e, jsem si jistý, že, náš, že váš, váš výbor se velice zajímá o to, co děláme v konzultačním fóru a my se s vámi rádi podělíme o naši výroční zprávu, jakmile bude hotová a připravená ke zveřejnění. Děkuji. Děkuji e, vám všem za názory, už se nikdo nehlásí. Pokud e, ne, pokud už nebude pokračovat žádný dialog, tak eh, to je všechno. Děkujeme paní O'Reilly, panu Leitinenovi a také zástupcům konzultačního fóra. A eh, nyní přejdeme k dalšímu bodu, eh, ale až za pár minut. Děkuji. Děkuji. Tak eh, máme eh, dvě minuty náskok, začínáme nicméně dříve. Tento bod byl na programu v 11.00. Nicméně to už skoro je, takže můžeme začít s bodem 39. Doplňkové posouzení dopadu eh, provádění principu rovného zacházení s osobami. Tady je Tady si vyslychneme prezentaci eh, Milieu eh, Limited, což je eh, studie ex ante posouzení dopadu. Je v ve spolupráci s politickým oddělením na žádost výboru Libe. Pokud si vzpomínáte, tak v roce 2012 výbor Libe žádal posouzení dopadu návrhu směrnice o rovném zacházení. Tato studie eh, byla vypracována eh, konzultantskou společností Milie a řídila ji jednotka pro eh, posuzování dopadu. Ta studie vám byla rozdána. Jde o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské přesvědčení, e, postižení, věk e, nebo sexuální orientaci. Dnes tu máme e, zástupce autorů studie, kteří nám svůj text představí. A můžeme jen litovat toho, že už čtyři roky už čtyři roky máme toto téma na pořadu jednání. Směrnice eh, je stále ještě blokována radou už čtyři roky. Já si pamatuju moc dobře, že když jsme tady začínali v roce 2009, tak to byla eh, hlavní priorita pro eh, novou komisi a někteří z nás tehdy trvali na tom, aby Eh, vysocí úředníci komise, včetně předsedy Baroza, eh, ještě v tomto eh, mandátu práci dokončili, což se ovšem nestalo. Směrnice o rovném zacházení stále ještě je zablokovaná v radě už čtyři roky, což je velmi politováníhodné. Což nás tedy přivádí eh, ještě více než kdy předtím k přesvědčení, eh, že v Evropské unie je lecos v krizi, nejenom euro a finanční řízení, ale také její závazek eh, vůči hodnotám a principům, jako jsou základní práva, rovnost před zákonem, rovné zacházení a tak dále. Poslechněme si tedy pana eh, Leventa Altana, což je vědecký koordinátor posouzení dopadu a potom si vyslechneme našeho zpravodaje a stínové zpravodaje. Prostor dostane také eh, komise a zástupce řeckého předsednictví. Takže nejprve má slovo eh, zástupce jednotky pro posouzení dopadu pan Altan. Děkuji, dobré ráno všem. E, já jsem se dozvěděl, že mám asi 10 minut, takže se pokusím být co nejstručnější. E, chtěl bych pouze rychle e, projít rozsah a cíle naší studie, tedy jaké oblasti jsme konkrétně hodnotili, protože jsme nehodnotili vše, analyzovali jsme náklady a výnosy a potom jsme se zabývali zpracováváním výsledků a nastínili jsme určité závěry. Nejprve pokud jde o rozsah naší studie. My jsme eh, neskoumali všechno, co se po nás chtělo, eh, tedy eh, především náklady a výnosy, pokud jde o veřejn, poskytovatele veřejných služeb a malé a střední podniky. Neskoumali jsme tedy širší přínosy pro společnost, což je vlivem cílů a požadavků na naši studii. Proč jsme zvolili tedy takovýto rozsah? Ten e, pramení ze dvou faktorů. E, první z nich jsou e, obavy, které vyslovila Rada Evropské unie ohledně té směrnice a sice ohledně nedostatku hodnocení stávající evropské legislativy. Zejména panovaly obavy z problému subsidiarity, rozdělení kompetencí, například v systémech sociální ochrany ochrany a kritérií způsobilosti a také panovaly obavy z právní nejistoty plynoucí z některých článků. Eh, Rada také eh, zmínila eh, nejistotu nákladů pro veřejný sektor a malé a střední podniky. A právě na to jsme se soustředili. Dále jsme se na to soustředili z toho důvodu, že komise už provedla velice rozsáhlé posouzení dopadu v ostatních oblastech, které už poskytlo mnoho informací a údajů ohledně těch širších výnosů a nákladů pro eh, společnost. My jsme je schrnuli v našem schrnutí, eh, jak je vidět, tak pro společnost plynou poměrně značné přínosy, ale eh, o tom naše zpráva primárně nepojednává. Když se podíváte na všechny ty výsledky, tak je musíte vnímat z hlediska všech nákladů a výnosů Eh, ve společnosti naše studie je pouhým doplňkem ke studii komise a není eh, samostatná jako taková. Pokud je tedy o přístup, který jsme zvolili, eh, jak jsem už říkal, tak my jsme nebyli schopni hodnotit všechno. Ta směrnice pokrývá celou řadu sektorů, celou řadu důvodů pro diskriminaci a akcí, které je třeba podniknout. My jsme se tedy zabývali eh, oblastmi, kde je problematika nákladů a výnosů patrně nejobtížnější. A identifikovali jsme, eh, které oblasti to jsou. Nezabývali jsme se eh, oblastmi, které mají podle směrnice výjimku, například vzdělávání pro osoby se zvláštními potřebami. Také jsme se nezabývali oblastmi, které jsou eh, irrelevantní pro malé a střední podniky nebo poskytovatele veřejných služeb. Zkoumali jsme eh, oblasti, kde eh, diskriminace je nejčastější a nejrozšířenější, což zase souvisí s proporcionalitou té směrnice Když jsme zkoumali, jaké opatření jsou e, nutné, e, tak e, a jaké jsou potenciální náklady a výnosy určitých konkrétních akcí členských států, tak jsme potřebovali pochopit eh, danou situaci a proto jsme zkoumali, eh, co dělají eh, země nejen Evropské unie, ale i na mezinárodní scéně. A zkoumali jsme ty, od kterých se dá očekávat, že mají dobré osvědčené postupy, jako je Austrálie nebo USA. Tyto země mají dlouholeté zkušenosti s prováděním legislativy, zejména v oblasti osob s postižením, což je ta nejvýznamnější oblast, kterou jsme zkoumali. Dalším faktorem byla dostupnost dat. My jsme chtěli eh, mít jistotu, že eh, naše práce je založena na dobrých datech. To tedy byly faktory, eh, podle kterých jsme se rozhodli, jaké sektory budeme hodnotit. Pokud jde o to, co jsme hodnotili, tak eh, velice stručně. Zkoumali jsme eh, administrativní a eh, regulační náklady, což jsou tedy náklady plynoucí státu z toho, že zavádí legislativu, že zřizuje nové dozorové orgány nebo přizpůsobuje staré orgány, pořádá informační kampaně, poskytuje informace. Také jsme zkoumali náklady pro malé a střední podniky a poskytovatele veřejných služeb. Tady se dá očekávat, že vš- půjde všude o podobné typy akcí, jako je řešení právních stížností, vnitřní audity e, a školení. A největší část naší práce se týkala e, konkrétně akcí pro jednotlivé sektory. Zkoumali jsme tedy, e, jaká například v rámci zdravotnictví, školství, e, jaká jsou nutná opatření. Zkoumali jsme samozřejmě e, přínosy e, které by plynuly pouze malým a středním podnikům a poskytovatelům veřejných služeb. Nejde o přínosy, které by pocítili například osoby s postižením. To už je téma té studie od Evropské komise. Soustředili jsme se na eh, pět členských států, eh, čistě proto, aby naše studie byla proveditelná. Jde o Českou republiku, Německo, Rumunsko, Španělsko a Švédsko. Eh, to je reprezentativní vzorek z geografického, politického hlediska a dalších hledisek. Na tyto státy jsme se tedy soustředili a zkoumali jsme situaci v nich. Výsledkem je, že čísla, která vidíte, jsou eh, poměrně eh, konkrétně platná pro ty členské státy. Brali jsme v potaz eh, individuální situace v členských státech zvolených. Například do jaké míry jsou titulkovaná televizní vysílání, to se mění, to je různé v různých členských státech a my například na základě takovýchto hodnocení, takovýchto dat provádíme hodnocení. Tady tedy vidíme, že e, největší oblast, kde je zapotřebí nějakých akcí poměrně nákladných, to je oblast e, osob s postižením. Diskriminace e, osob s postižením. Dále jsme zkoumali sektory školství, sociální péče, bydlení, média a další zboží a služby, kam spadají například hotely, fit centra, soud, soudní zřízení a tak dále. Většinou jde o přístup do budov. E, na, na tom spočívá velká část toho hodnocení. Zkoumali jsme také e, život v komunitách, to vysvětlím později. E, existuje požadavek umožnit osob s postižením život v komunitě. Pokud jde o média, o vysílání, tak tady nebyl problémem přístup k budovám, tam byla situace trochu jiná. Takže pokud jde to, to, to, tolik k osobám s postižením. Pokud jde o věk, tak jsme zkoumali eh, dvě, eh, dva scénáře. A pokud jde o sexuální orientaci, tak jsme zkoumali eh, sociální výhody a nevýhody. A e, jak říkám, tak jsme nepokryli všechno. Například diskriminace náboženských skupin nespadá do naší studie, protože typy e, nákladů e, nebo typy ak- akce, které jsou tu zapotřebí, by nesly poměrně značné náklady. Takže já myslím, já myslím, že mám ještě pár minut. Předseda mluví mimo mikrofon. Já teď eh, jenom stručně vysvětlím, eh, jak jsme eh, hodnotili náklady a výnosy podle jednotlivých sektorů. Pokud jde o to, proč jsme nehodnotili všechno, tak zase my jsme neskoumali oblasti, kde náklady budou značné. Celá řada eh, akcí, eh, nebo celá, k diskriminaci dochází většinou na základě předsudků. To je poměrně samozřejmé, ale znamená to, že eh, k těm akcím, které jsou potřeba, je školení, rozširování povědomí u jednotlivců. To ne, z toho neplynou e, vysoké náklady pro e, celý sektor. Právě proto e, náboženské skupiny nám nezapadaly do našeho hodnocení. Pokud jde o naše zjištění, tak nejprve pokud jde o stížnosti, o náklady na stížnosti e, v obecném měřítku. Tak my jsme zkoumali pokyny, transpozici a tak dále. A neskoumali jsme monitoring a e, vynucování, protože to není podle směrnice povinné. Domníváme se, že jde o efektivní způsob, e, jak zajistit, že legislativa je v praxi uplatňována na vnitrostátní úrovni, nicméně není to přímá povinnost plynoucí ze směrnice. Proto jsme to nehodnotili. Kdybychom to hodnotili, tak by náklady byly značné značné, tam by to potom záviselo na tom, jak ten monitoring a donucování přesně funguje. Zda jde o jakousi samoregulaci, což má nízké náklady, nebo zda jde o e, certifikaci e, všech organizací, e, o, jak, o atest schody, potom by náklady prudce vzrostly. Tady vidíte některé příklady rozmezí, v jakém se pohybují ty náklady na regulaci. U Švédska vidíte, že se to pohybuje od 750 eh, milionů až po 5400 milionů euro ve Španělsku. Eh, musíte mít na paměti, že údaje, které udáváme, e, vycházejí z celé řady proměn, proměných. Ta směrnice je poměrně široká a protože je to směrnice, tak e, z definice členské státy mají celou řadu možností, jak ji implementovat. Takže ta čísla velice kolísají podle toho, jak se členské státy rozhodly směrnici e, implementovat což což znamená, že ta čísla vám mají poskytnout pouze představu o tom, v jakém řádu se náklady pohybují. Dále, patrně nej, eh, Zásadnější oblast je tedy eh, přístup k budovám. Tady rozlišujeme mezi přístupům do eh, komerčních budov a přístupem do obytných budov. Pokud jde o komerční budovy, tak tady jde o přístup do veřejných prostorů, zatímco u obytných domů jde zkrátka o přístup do, do domu, k vám domů. Vzhledem k různým situacím a e, různým zákonům, pokud jde o přístup k obytným bydovám, tak e, tady je situace různá, různé povinnosti se dají očekávat podle toho, jestli budova je soukromně vlastněná nebo státně vlastněná a tak dále. My jsme zkoumali celou řadu e, budov a jejich přístupnost. My jsme nezačali od nuly, ale e, začali jsme v situaci, kdy některé budovy už přístupné samozřejmě jsou. Asi ve 40% e, komerčních budov e, je přístup vyhovující a asi v 10% obytných budov. To je zase jenom odhad, samozřejmě ta reálná čísla se liší. Takže jsme zohlednili celou řadu faktorů, ale uvědomit si musíme především to, že náklady se velice liší podle toho, jestli změny probíhají vznikají eh, ad hoc, tedy v případě, kdy osoba s postižením o to požádá, a nebo zda je to nějakým způsobem plánováno. Předpokládáme, že u eh, komerčních zařízení eh, je, dochází k tomu plánování, na to jsou národní standardy v Americe a dalších zemích, takže tady panuje poměrně značná právní jistota plynoucí z těch národních standardů. Zatímco ten přístup ad hoc je méně nákladný než plánovaná opatření což má zvláštní význam právě v sektoru obytných budov. Lidé se stěhují, dejme tomu, jednou za 20 let a proto v Evropské unii je 200 milionů eh, obytných budov, takže tady je to eh, omezené. Dalším důležitým faktorem je eh, rozdíl mezi prováděním před 20 lety a před 5 lety ten roční, ty roční náklady se velmi snižují, pokud ta doba implementace je delší. U komerčních nemovitostí se odhodluje, že zhruba za 100 let se dá očekávat, že všechny budovy eh, budou eh, vyměněny nebo modernizovány. To jsou některá eh, hlavní zjištění. Měli bychom si také uvědomit, že přestože náklady jsou značné, tak měnící se demografická situace e, společnosti způsobuje, že jde o čím dál relevantnější problém. E, z populace stárne a proto se zvyšují e, přínosy z lepšího přístupu pro osoby s postižením. Týká se to i dalších osob než s postižením, například pro mladé lidi s dětmi, nebo pro lidi, kteří nemají formálně uznané postižení, ale přesto jsou pohybově omezení. Teď se tedy přesouváme k soužití ve společnosti. To je povinnost eh, podle eh, úmluvy eh, OSN a tady jsme zkoumali, co je potřeba udělat, aby osoba s postižením se mohla přesunout z ústavu do e, normální společnosti. Tady vidíte vyčíslené některé ty náklady a tady ty proměny byly ještě různorodější. Takže jsme i v rámci jednoho členského státu měli značně široké intervaly, například 69 e, až 200 milionů e, euro v Rumunsku, pro eh, přechod z ústavní péče do eh, péče v komunitě. My si nemyslíme, eh, že by bylo možné zcela ustoupit od ústavní péče, takže bude zapotřebí, aby zůstal ten podvojný systém, což také povede k zvýšení nákladů. Je důležité upozornit, že Švédsko nemá žádné ústavy jako jediný ze zkoumaných členských států. Celý jejich systém je založen na péči v komunitách. To je zapotřebí mít na paměti, to znamená, že e, náklady jsou tam asi dvakrát vyšší než v ostatních členských státech. E, tady zase čím delší je doba implementace, tím nižší jsou eh, každoroční náklady. Teď se přesouvám k médiím. Jak už jsem říkal, tak tady se směrnice dá implementovat různě. Eh, protože eh, nepraví velmi konkrétní řeči. Dá se předpokládat, že například všichni poskytovatele vysílání budou mít povinnost titulkování, což by ale mělo velmi značné náklady. My jsme tedy usilovali o eh, přiměřený přístup, tak eh, jak existuje v různých členských státech. Zkoumali jsme náklady u těch největších vysílacích stanic společnosti. pokud jde o úroveň e, titulkování. A zjistili jsme, že stoprocentní e, titulkování e, existuje pouze u velmi omezeného množství vysílacích stanic. Tady ty eh, náklady nejsou tak velké, 1,9 až 2,9 milionů euro, což je velice málo proti například bydlení. Tady to opravdu záleží na eh, vysílacím čase, eh, na náklady na titulkování my počítáme s 300 eury na hodinu. Poslední dvě oblasti, které jsme zkoumali, je diskriminace na základě věku a sexuální orientace. Ten věk to byla komplikovaná oblast. Tady hovoříme e, o e, zdravotnickém sektoru, e, kde se pohybuje několik miliard euro. Takže nebylo možné zkoumat všechny oblasti. Dalším problémem bylo to, že není vždy nutně jasné, zda to nerovné zacházení se rovná diskriminačnímu zacházení. Může se stát, že méně starších lidí Um, podstupuje určitou léčbu oproti mladším lidem, ale to nemusí být nutně na diskriminací, ale naprosto legitimními faktory, jako je zkrátka zdravotní stav pacienta. Na základě toho jsme zvolili eh, dva eh, sektory, kde patrně existují důkazy o diskriminaci vůči eh, značné části pacientů. To jsou tedy péče o ledviny a deprese. Zjistili jsme, že e, lidé nad 65 let mají e, menší pravděpodobnost, že se dočkají transplantace ledvin. Nicméně nám činilo značné problémy určit, zda e, je to diskriminace a nebo ne. Nicméně hodnocení jsme provedli a já tady ty náklady neuvádím, nicméně odhadujeme, že se samozřejmě velmi liší mezi členskými státy. V České republice jsme našli určité přínosy, zatímco v Německu a e, Rumunsku e, by došlo ke zvýšení nákladu a e, v ostatních dvou zemích ve Švédsku a Španělsku by zůstala situace na nule. Je tady třeba hodnotit velice pečlivě, abychom zjistili, jaké budou konkrétní důsledky. Ve srovnání s tím jsme se zabývali eh, depresí. To je velice důležitý problém eh, duševního zdraví pro osoby nad 65 let a eh, Neléčená deprese je jedním z nejčastějších důvodů sebevražd u osob nad 65 let. Zjistili jsme, že 10% u lidí nad 65 je o 10% méně osob diagnostikováno s depresí než u mladších dospělých. My jsme tedy eh, zkoumali, jaký by to mělo dopad, kdyby zacházení bylo rovné a zjistili jsme, že ve všech členských státech by došlo k čistému přínosu. A to proto, že tu máme eh, prevenční efekt, například eh, delší doba, kdy člověk může zůstat v zaměstnání a tak dále. To by plynulo ze skutečně rovného zacházení. A konečně pokud jde o sexuální orientaci, tak eh, primární náklady, eh, pravděpodobné primární náklady, které jsme eh, zkoumali, by jsme, jsme zkoumali z hlediska daňových výhod, protože například existují daňové výhody pro manželské páry. Zjistili jsme, že pouze v jednom z pěti členských států neexistuje žádná legislativa zajišťující rovné zacházení nebo kde existuje eh, možnost eh, sňatku osob stejného pohlaví. Eh, v České republice by došlo ke zvýšení nákladů, ale nejde o zvýšení nijak dramatické, protože počet partnerství ve zkoumaných zemích počet partnerství osob stejného pohlaví je poměrně nízký. Takže i když je zapotřebí zrovnoprávnit eh, osoby z daňového hlediska, tak eh, i když těchto lidí je hodně, tak ty náklady by eh, nebyly příliš vysoké. To jsou tedy všeobecné výsledky naší studie. Zjistili jsme, že v mnoha oblastech by náklady nebyly vysoké. Pouze je zapotřebí vyčlenit určité sektory. Samozřejmě implementace směrnice v těchto málo sektorech by neměla vysoké náklady. Jde o e, zajištění e, přístupu do infrastruktury a e, boj proti diskriminaci. To jsou hlavní oblasti, kde ty náklady rostou. Je důležité, že čím déle trvá období implementace, tím nižší jsou roční náklady. Takže je zapotřebí dosáhnout určité rovnováhy. Jde tady o e, základní právo na rovné zacházení a je tedy zapotřebí najít rovnováhu mezi délkou, mezi časovým obdobím, za jaké ji dosáhneme, a mezi e, náklady. Nakonec eh, samozřejmě členské státy mají eh, širokou škálu možností, jak implementovat směrnice od těch minimalistických až po ty eh, maximální. My jsme zjišťovali, jak to vypadá jinde ve světě a hledali jsme nejrozumnější přístup a to jsou tedy naše výsledky a naše zjištění. Děkuji za pozornost. Děkuji, děkuji za prezentaci studie. Určitě to bylo velice, velice zajímavé. Je to téma velice relevantní. Vy jste tu nebyl, pane Romevo, když jsem řekl, že pro léta, léta již rada blokuje směrnici o rovném zacházení, což je škoda. To je politický problém. My jsme začali eh, naše funkční období, když jsme apelovali na komisi, aby to vzala vážně. I jsme to eh, řekli před panem Barosem, apelovali jsme na něj a pořád ještě nic se s tím neděje. Sešli jsme se proto, abychom zde jasně deklarovali, že eh, bez předpisu o rovném zacházení, tak podstatě nejenom euro, ale i ostatní bude v krizi, protože my zde zastupujeme evropské občany a vůbec tedy Evropa potom eh, bude v krizi, pokud eh, se rovné zacházení nevyřeší. Takže pane Romeva, nyní si vyslechneme, co chcete vy říct, vy jakožto zpravodaj za tu eh, horizontální směrnici. Vy jste byl zpravodajem již léta a poté bude diskuze. Tak prosím, máte slovo. Děkuji. I určitě i komise a předsednictví k tomu něco eh, řeknou. Chcete, aby oni hovořili přede mnou? Ne. Samozřejmě komise dostane slovo. Ani. Oni byli také vyzváni. I řecké předsednictví, i italské nadcházející italské předsednictví, které je zde zastoupeno, tak Možná i to bych chtělo něco říci. Takže prosím, máte slovo. Dobře. Takže za prvé, možná dovolte, abych tu diskuzi zasadil do kontextu, protože skutečně ta diskuze již e, se vleče několik let. A když jsme začali naše funkční období, tak e, jedna z prvních věcí, o kterou jsme se pokusili, bylo právě obnovit e, snahu přijmout eh, tuto směrnici. Víme, že to bylo zablokováno v radě. Byla zablokována v radě, protože některé vlády mm, se postavily proti z různých důvodů. A některé se spíše schovávaly za jejich záda pak. to nejenom, že to je škoda, ale to špatný demokratický signál našim obyvatelům. A proto se snažíme úzce spolupracovat s předsednickými státy. Některé byly aktivní a například úzce jsme spolupracovali se španělským předsednictvím, dokonce i s Belgičany a i jsme velice tedy dobře spolupracovali s nimi, ale záhy jsme si uvědomili, že ty, ta jednání budou skutečně zapeklitá. Tedy v, ra, v radě, ne v parlamentu, protože, jak víte, parlament již přijal svůj dokument, svůj postoj za posledního, za minulého Funkční období, pořád to platí, nebylo to změněno. A bylo jasné, že zablokováno to je v radě. Já osobně jsem se snažil apelovat na rotující předsednictví, aby s tím něco udělali. Já vím, že mm, většina těch technických otázek, ta se, ty se vyřešily. I ta technická úroveň je vyřešena, takže problém je politická opozice. V tomto kontextu tedy jsme si řekli možná, že asi největším problémem jsou náklady spojené s implementací směrnice. Proto jsme si řekli, že by bylo dobré si udělat představu, co to znamená e, e, že tedy provádění směrnice by bylo nákladné jako zelení, tak asi e, chápete, že pro nás náklady, co se týče práv, to je otázka zcela irrelevantní. a e, pro většinu lidí i z ostatních frakcí to tak je také. Princip rovnosti přece ten se musí provádět, implementovat bez ohledu na cenu. Ať to stojí, co to stojí, protože e, rovná práva, to je důležitější než peníze. Avšak situace byla zablokována, takže proto jsme si řekli, měli bychom to nějak prostudovat, jak to s těmi náklady je a proto jsme navrhli právě eh, si opatřit tyto informace a za to děkuji i příslušnému oddělení. Proto jsme požádali o tuto studii. Dovolte pár slov ke studii a poté k závěrům. Studie jako taková. Tak všichni dobře víme, a to nám leželo na srdci od samého počátku, že to bude strašně těžké, těžko prosaditelné. V zásadě netolik koncepčně, ale proto, poněvadž je to v některých situacích taková spekulace, kolik by to stálo. Těžko je, těžké je vyhodnotit náklady. Ale když nic jiného, tak aspoň budeme mít v ruce něco užitečného jako argument proti těm členským státům, které říkají, že to bude příliš nákladné. Proto je třeba, jak jsem řekl, to řešit politicky a ne ekonomicky. A druhý můj dojem je, a to je spojeno se závěry studie, v zásadě ve všech oblastech, se kterými máme co dočinění, tak možná vytipujete jednu oblast, která řekněme, je eh, ovlivněna otázkou nákladu a to je diskriminace z důvodu nějakého postižení. Pokud je o zbytek, no tak tam je to, neřekl bych, úplně nerelevantní, ale snadno se to kompenzuje těmi výhodami eh, té směrnice, takže se to vyváží těmi výhodami. Eh, a mm, je třeba tedy toto zdůraznit, tuto dimenzi směrnice. Také dovolte, abych ještě řekl, že ano, začínáme eh, studovat náklady, ale jiná věc jsou také výhody. Výhody benefity této směrnice. Ano, také lze vyřešit tu skutečnost, že to, když budeme mít ten princip zákazu diskriminace v celé Evropě, tak toto bude znamenat větší eh, sociální soudržnost, méně diskriminace a eh, náklady spojené eh, s touto diskriminací se sníží. To můžete i propojit s výhodami této směrnice je třeba to vyvážet těmi výhodami, i když já opakuju, že pro nás je to otázka principiálně, ne otázka zisku a ztrát. A dále v zásadě ty náklady asi nebudou příliš velké. A to je důležité si uvědomit. Fakt, že bez ohledu na některé aspekty, které jsou spojeny se náklady, tak ten finální výsledek by neměl být posuzován podle nákladu, protože tady jde ještě o jiný aspekt, který vyplývá i z dokumentu parlamentu, je, že můžeme vyjednat harmonogram. Přece něco jiného je pět let a 20 let. To je důležité zde my máme manevrovací prostor při jednání s radou. To znamená, tak bychom mohli přesvědčit některé ty laxní vlády, když nabídeme větší, lepší harmonogram. Bohužel, ale já jako poslanec už to neuvidím, protože nekandiduji, ale doufám, naše nástupci budou mít větší štěstí, než jsem měl já a velice rád bych, aby eh, toto se stalo jeden z klíčových eh, požadavků příštího funkčního období. A děkuji i za to, že řecké a i italské předsednictví to vezmou vážně, i přes všechny problémy v radě. Já apeluji, pléduji abychom e, to řešili politicky zodpovědně a to co nejdříve. Ještě závěrem několik krátkých poznámek, jednu poslednou poznámku, která se týká obsahu zprávy. V některých případech jsou určité situace, kdy si řeknete, ano, e, e, to opatření bude finančně nákladné, ale některé ty příklady, které jsou zmiňovány, tak ty nejsou přímo spojeny se směrnicí. Když se podíváte na pole působnosti směrnice, tak většina oblastí implementace směrnice jako takové, tak nemají žádné náklady navíc. To je něco, co musím jasně deklarovat. A velice rád bych slyšel i názor komise a předsednictví a třeba i kolegové něco budou chtět doplnit, tak to si rád také vyslechnu. Děkuji, pane Romevo. Eh, chce někdo z poslanců v sále zde se vyjádřit? Pokud ne, tak dáme slovo komisi, Evropské komisi. Máme zde pana Alvara Oliveiru, zástupce komise, kde jste, tak prosím. Promluvte za komisi. Děkuji. Já jsem vedoucím eh, oddělení pro legislativu rovného zacházení na DG Justice a my právě vyjednáváme o této směrnici v radě. Mm, dovolte, abych na začátku velice jasně, jednoznačně znovu potvrdil náš závazek prosadit tento návrh nikdy zde nebyl ani stín pochybnosti i přes všechny ty problémy eh, při vyjednávání v radě, že protože tam je potřeba jednomyslnost pro přijetí. Nikdy tom, že komise by nechtěla prosadit tento návrh a snažím se, snažíme se o to při každé příležitosti a snažíme se i jak si vytvořit takové mosty, které nám umožní eh, zajistit konsensus v radě. V posledních letech se nám to nedařilo, ale nejsme zase úplně pesimisti, protože eh, relativně brzy politická scéna se možná změní a velice, velice děkujeme za podporu, které se nám dostalo od parlamentu jako takové a to především od eh, eh, zpravodaje parlamentem, jak si neúnavně vyvíjel tlak na eh, radu a aby eh, se pokračovalo v jednání a tento tlak do určité míry nám vysvětluje, proč rada se tomu věnuje pořád, i když tam není politický eh, kompromis, tak přesto technicky experti se tomu věnují žádné předsednictví totiž na sebe nechce vzít odpovědnost za to, že by strčil tento návrh do šuplíku, protože zde existuje podpora pro tuto směrnici ze strany eh, parlamentu i ze strany velkého nebo většiny členských států. Ale, jak jsem řekl, je potřeba jednomyslnost. Páté, smutné páté výročí, to bylo v létě minulého roku, kdy eh, parlament využil mm, tuto příležitost a vydal prohlášení, mm, kde opět eh, tlačil na přijetí tohoto návrhu, který byl předložen před pěti lety, více než před pěti lety. Takže zde zcela jsme na straně parlamentu. Dnes diskutujeme o hodnocení dopadu nebo o tom doplňujícím hodnocení dopadu, té, o té studii, kterou provedla společnost Milieu. My to chápeme jako další, jako další argument pro to, aby eh, diskuze pokračovaly, abychom získali pevnější základ eh, pro přijetí směrnice. Jakožto komise, jako instituce, která je povinna předkládat komplexní hodnocení dopadu nákladů, výdajů a výnosů, výhod ve všech oblastech, ve všech agendách, tak já vím, jak je problematické provést takovou komplexní studii. Spolupracovali jsme se společností Milieu, poskytli jsme informace na základě vlastního hodnocení dopadu, byli jsme v kontaktu se společností Milieu, a ceníme si toho, jak tato společnost velice seriózně přistoupila k tomuto novému hodnocení nákladu a výhod směrnice. Ale já myslím, že tady asi není místo pro to, abychom detailně hovořili eh, o hodnocení dopadu. Jenom pár obecných poznámek, abych navázal na to, co řekla společnost Milieu zaprvé zopakuji to, co řekl zpravodaj, a to je, když hovoříme o potenciálně významných nákladech, tak v podstatě to jsou pouze, to je pouze omezená část směrnice, která by zakládala tyto náklady. První zjištění hodnocení dopadu je, že pro většinu eh, eh, paragrafu směrnice, tak s tím žádné významné náklady spojené nejsou. Takže to by mohl být potenciální argument pro jednání. Zde hovoříme o specifických oblastech či segmentech a není překvapením, že oblast postižení a přiměřené bydlení, tedy eh, ta dostupnost a tak dále, takže to samozřejmě je spojeno s určitými ne, nezanedbatelnými náklady. A teď první obecná poznámka. Já mám zkušenosti s hodnocením dopadu a myslím si, že zde je tam takový jaksi interní předsudek, ale tam není žádný záměr zatím, ale většinou se snažíme se na to dívat z ekonomické perspektivy. Ale já si myslím, že vždycky je snaží popisovat náklady, než popisovat výhody. Protože náklady jsou často přímé náklady. Kolik musím vynaložit, abych mohl realizovat toto opatření ale ty výhody jsou často nepřímé, pouze ty důsledky potom až ty vlastně budou tím přínosem. Není zde přímý vztah. Proto často je zde tendence přehánět náklady na úkor výhod. A další věc, ještě navíc, ještě co je důležitější v kontextu této směrnice, je, že tyto náklady a výhody, způsob, jak my to vidíme v komisi, jak my provádíme naše hodnocení dopadu, to nelze vnímat pouze jako ekonomické náklady a výhody. To je jedna věc. To je důležitý prvek celé analýzy, ano, ale musíme se podívat i na sociální, společenské náklady a výhody a postavit je na stejnou úroveň jako ty ekonomické. V oblasti rovného zacházení je přece evidentní, že e, společenské náklady spojené s tím, že nebudeme mít e, tento režim, Eh, rámec, eh, tak eh, jsou velice významné. A na to je třeba se takto podívat. Když si děláte hodnocení dopadu, pane, jenom já vás chci varovat, že máme sklus, my jsme plánovali mm, tento bod do 12 hodin a potom nás čeká ještě další bod, takže prosím, zkuste schrnout prezentaci za komisi, aby ještě, abychom, takže prosím, děkuji, ano. Takže druhý takový předsudek je často je, že ekonomický aspekt je přehnaný a ten společenský je naopak nedoceněný. A protože samozřejmě eh, je snaží vyčíslit eh, ty ekonomické náklady a výhody, benefity, než ty sociální, společenské. Takže to je moje obecná poznámka a takže dobře, tady bych skončil. A druhá obecná poznámka, kterou bych chtěl udělat, je, že musíte si vybrat správné měřítko, správný benchmark. O co jde v tom hodnocení? Jde o to analyzovat náklady a výhody ve srovnáním se stávajícím stavem. Jaké náklady navíc a výhody by byly spojené s implementací? jaké náklady navíc a výhody navíc by z toho byly. To je důležitý aspekt a zde bych se omezil pouze na tento jeden aspekt, který je velice důležitý, poněvadž všichni nesmíme zapomínat na to, že již máme legislativní závazek, který existuje, který se konkrétně týká oblasti, kde společnost Milie identifikovala největší možné náklady. To je ta oblast postižení. Tady přece již máme umluvu OSN, která je závazná pro Evropskou unii a pro všechny členské státy. A teď cituji ze závěru e, toho exekutivního rezime, kde Milie říká, že poněvadž všechny členské státy ratifikovaly umluv OSN, tak lze legitimně argumentovat, že náklady vyplývající z oblasti eh, postižení, tak v podstatě stejně již ty členské státy ponesou z titulu povinností podle umluvy OSN. A tak, jak jsme slyšeli v prezentaci, náklady, které vyhodnotila společnost Milie, v podstatě to jsou jenom takové hrubé náklady na ty opatření, na ta opatření, která stejně již povinně eh, členské státy ponesou ve smyslu umluvy OSN. Takže když se podíváme na to pouze z pohledu směrnice a když se podíváme na ty náklady navíc, vyplývající pouze z této směrnice, no tak tam možná ten eh, lví podíl těch nákladů, tedy to, je to, to jsou ty opatření spojené s postižením, tak to jsou náklady, které třeba dát stranou, protože ty stejně ty členské státy ponesou a e, s tou směrnicí jsou spojeny náklady nepoměrně menší. A pokud je o zbytek, tak já myslím, zpravodaj již to dobře popsal a e, zde samozřejmě některé ty oblasti té studie jdou za rámec pole působnosti, třeba daňové výhody, tak to dej mimo, to je za rámec Eh, směrnice nebo přístup eh, k, k, já nevím, k různým veřejným eh, prostorám, ulice a tak dále, takže to jde mimo. Ale nezapomeňte, že existuje tedy závazek vyplývající z úmluvy OSN a že ten nese své náklady. Děkuji. Děkuji. Řecké předsednictví se chce vyjádřit? Pan Angelidis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl zde poděkovat za e, toto setkání dnes a určitě přispěje k lepší viditelnosti a e, i překoná snad ten laxní přístup v radě ze strany některých států. Od e, předložení tohoto návrhu směrnice víte, že Řecko vždycky zaujímalo velice pozitivní a tvůrčí postoj k této agendě a v tomto rámci také i zahájíme vyjednávání v pracovní skupině na začátku března. Vím, že váš čas je omezený, takže se pokusím o stručnost. Souhlasím zcela s analýzou nákladu, nákladu, tak jak jsme to slyšeli, i souhlasím s úvahami komise, i zpravodaje, eh, pokud jde o náklady. A ještě já jako architekt, já 30 let jsem pracoval právě v této oblasti přístupnosti budov a nestačí jenom měřit přímé náklady, ale bude třeba i se snažit vyčíslit výhody, nepřímé výhody, které eh, vzniknou díky těmto eh, úpravám, stavebním úpravám a podobně. Nesmíme zapomínat na to, že eh, taková tedy úprava třeba přístupu do prostor, do budovy nebo veřejných prostor, tedy či soukromých prostor, tak to přispěje k tomu, že ta osoba nebo ty osoby se dostanou třeba na trh práce a mm, zapojí se do života občanské společnosti. A to bude mít samozřejmě dopady mm, multiplikačního charakteru a bohužel to se těžko eh, vyčísluje. V každém případě vás mohu uklidnit, že Řecko bude mm, na této agendě pracovat a pokusíme se udělat maximum, abychom eh, pokročili vpřed. Děkuji za příspěvek a... Back. A teď se vraťme k našim panelistům. Chcete se vyjádřit? Ne. Dobře, takže pane Moldre, máte slovo. Já jsem neznal toto téma, nicméně poslouchal jsem s velkým zájmem vaše příspěvky a chtěl bych pogratulovat zpravodaji za jeho eh, odhodlání a za jeho zápal pro toto téma. Eh, dočkal jsem se od něho velice dobře, dobrého vysvětlení. Nicméně zajímá mě jedna věc. Eh, jeden členský stát, Německo, má problémy s implementací. Mohli byste mi říct, jaká je aktuální situace v Německu? No, e, nejprve chci říct, že e, já plně souhlasím s tím, e, že ta analýza by měla být chápána tak, že ty ty přínosy by měly být porovnány s tím, jaké, eh, jaké náklady by nám ušly, kdybychom tu implementaci nezavedli. Což je, eh, což je eh, nelehký úkol, protože náklady jsou jasné, zatímco přínosy jsou takové abstraktnější, časově vzdálené a tak dále. Nicméně ten závěr je jasný Eh, jsem rád, že i Rada sdílí eh, stejný názor a doufám, že ho vyslyší i samotné vlády. Eh, pokud jde o Německo, tak paradoxně Německo je jedním z vůdčích národů EU, nicméně jeho vláda je, se zdrahá implementovat tuto směrnici a to mimo jiné proto, že většinu věcí, která má být implementována podle směrnice, už eh, je v Německu v platnosti. Eh, už je to tam od minulé vlády a eh, myslím si, že bude lepší manévrovací prostor a, a že se také vyvine situace pozitivnějším směrem. Tady jsem stejně optimistický e, jako komise a myslím si, že v krátkodobém e, horizontu v tomto předsednictví nebo za příštího předsednictví e, bude moci směrnice být přijata. Takže eh, já pouze lituji toho, že už se toho eh, nedožiju v tomto parlamentu, nicméně eh, budu mít velkou radost, až se to konečně stane a velice rád co sem s vámi přijdu oslavit tento úspěch pro všechny občany. Takže děkuji moc krát za tuto studii a všem kolegům za práci a děkuji samozřejmě komisi protože eh, je důležité připomínat, že komise hraje eh, základní eh, a zásadní roli v řešení technických problémů. Komise je stála, rada se, předsednictví rady se mění, nicméně komise už dlouho řeší tyto technické problémy, což je potřeba uznat a ocenit. Tak eh, tolik mé komentáře a já doufám, že už eh, brzy, eh, budeme, brzy se dočkáme přijetí. Děkuji. Pokud se nikdo další nevyjádří, tak už se blížíme k, ke konci dnešního zasedání. Ještě je tu informační bod od Jana Muldra, který se týká delegace do EASO, do Valety na Maltě tedy eh, návštěva eh, Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu. Eh, děkuji. Pane předsedo, já se vyjádřím stručně. Delegace tří europoslanců navštívila Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu ve Valetě. Byli jsme srdečně přivítáni, dostali jsme celou řadu informací o tom, co se v tomto úřadu děje. Sešli jsme se s zástupci a velvyslanci členských států. Byli jsme informováni o aktuální situaci uprchlíků na Maltě. Malta přijímá většinou poměrně značné množství uprchlíků. Absolvovali jsme diskuzní večer s místní veřejností s lidmi, kteří eh, už dostali azyl na Maltě a já můžu říct jenom to, že eh, podle mého názoru mise eh, u EASO mají čím dál důležitější roli, pokud jde o odbornou přípravu a zhromažďování informací a tento úřad opravdu osvět, se osvědčuje, hlavně v době, kdy některé země jsou doslova zaplaveny syrskými uprchlíky. Děkuji. Dobře, Vidím, že paní Mecola se hlásí, tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Muldrovi za to, že vedl tuto delegaci vynikajícím způsobem. Bylo pro mě ctí Eh, že má první mise za dobu, kdy jsem byla zvolena do Evropského parlamentu, byla právě na Maltu a to s delegací, která se zajímala o situaci azylu a uprchlíků na Maltě a že na programu byla schůze právě s agenturou, eh, jejímž smyslem a cílem eh, je právě usnadňování přemysťování příjemců mezinárodní pomoci eh, z jednoho členského státu do druhého. To bylo také tématem našich diskuzí. My jsme se zabývali tím, eh, jak může eh, úřad pomáhat členským státům, které nesou neuměrné asilové břemeno a jak férověji rozdílet odpovědnost mezi členskými státy. Děkuji. Vidím, že e, ještě pan Deblazi se hlásí, ještě další lidé zvedají ruce. Paní Gion, chcete e, se vyjádřit, pane Bronci, máte slovo. Já mám takovou přímočarou otázku. Mě by zajímalo, e, jestli mi můžete vysvětlit mezi těmi skupinami lidí, které jste potkal. Byli to všechno lidé, kteří byli přímo postižení, ať už šlo o e, žadatele o azyl e, nebo e, nevládní organizace. Setkali jste se také s normálními občany nebo pouze s lidmi, kteří se o to téma zajímají? Paní Guillaume, chcete se vyjádřit? Děkuji. Jenom bych chtěla doplnit, že vzhledem k tomu, co jsme slyšeli, tak určitě úřad má jasný úkol, e, pokud jde o podporu členským státům, které jsou pod velkým tlakem, a to jeho rola, ano, určitě, to je nám jasné, na tom trváme, ale také třeba říci, že e, v úkolech úřadu je rovněž i poskytovat podporu, dlouhodobou podporu, metodickou podporu, e, poradenství třeba a také i podporu, která eh, eh, bude pomáhat třeba řešit konkrétní problémy. To chci zdůraznit určitě na Maltě, tam asi ta situace je mm, naléhavá, Malta je pod eh, zvláštním tlakem, úřad se to snaží řešit, ale úřad také podle svých úkolů má také i poskytovat dlouhodobou podporu třeba v otázkách azylových. Eh, na to nesmíme zapomínat, eh, především eh, i pro případy uzavírání různých ujednání a dohod. Děkuji paní Gio. Nyní pan Deblazy. Chcete se vyjádřit za komisi? Ano, eh, jenom chci poděkovat eh, parlamentu za dlouhodobou eh, pozornost, kterou věnuje Evropskému azylovému úřadu a plně sdílíme závěry této delegace Eh, agentura se nyní eh, převtělila z, té, z toho malého tělesa, kterým byla na začátku v plnohodnotný úřad, který přispívá k implementaci evropského asilového systému, což bude jejím hlavním úkolem v příštích letech. Zároveň také bude poskytovat eh, akutní podporu a plnit systém včasného varování podle článku 33 nařízení Dublin. Takže, takže děkuji ještě jednou za zprávu o této delegaci delegaci. Takže, pane Moldre, jakožto eh, vedoucí člen delegace, eh, máte opět slovo, pane Moldre. Eh, děkuji. Otázku pana Bronxe bych chtěl odpovědět ohledně toho, s jakými lidmi jsme se setkali. Většinou to byli zaměstnanci EASO a my jsme eh, konverzovali také s velvyslanci a zástupci ostatních členských států na Maltě, eh, kteří mají bohaté zkušenosti. Eh, setkali jsme se s třemi ministry současných vlád, omlouvám se se dvěma ministry. <laughs> Omlouvám se, já rád nafukuji čísla. A setkali jsme se také s zástupci opozice takže šlo o tři významné osobnosti malcké politiky. A potom proběhla večerní panelová diskuze, kde jsme prezentovali své názory na úřad EASO a práci Evropského parlamentu a diskutovali jsme také s veřejností. Bylo tam asi 50 nebo 60 lidí a mohli volně pokládat otázky a potom jsme s nimi také diskutovali Eh, také tam byl jeden žadatel o azyl z Eritreje, který byl předtím v Libii, kde žil za hrozných podmínek a potom ho eh, přijala eh, Malta a má namířeno do Spojených států. Další den ráno bylo to jenom dvoudenní návštěva. Další den ráno jsme měli na programu schůzku s zaměstnanci úřadu EASO, kteří nám vysvětlovali své metody e, školení a e, asistence vlád při přijímání uprchlíků. Pokud jde o otázku paní Guillaume, tak jsem si, nejsem si jistý, jestli jsem ji pochopil správně, ale myslím si, že mandát EASO e, je prozatím postačující. Jak říkal eh, kom, jak zástupce komise, tak agentura se vyvíjí překotným tempem a eh, nemá zapotřebí eh, další dodatečné úkoly. Já jsem o něčem takovém během své mise neslyšel. Ano, já bych upřesnila pane Muldere, já jsem nehovořila o možnosti rozšířit mandát úřadu. Ne, já jsem jenom říkala, že v rámci mandátu eh, úřadu je řešit naléhavé urgentní otázky, jako třeba Malta, ano, ale také je tam i ta dlouhodobá práce, to znamená poradenství, podpora v asilových věcech. Takže já nech, neapeluji na to, že by se měl rozšířit mandát v tom případě jsem špatně pochopil otázku je velice těžké hovořit s nějakým úřadem, když na to máte jenom e, dva dny. E, já se domnívám, že e, EASO plní svůj mandát a ten mandát se měnit nebude. Nic jiného jsem neslyšel. Musím se, musel bych se konkrétně zeptat, jestli snad nedochází k zanedbávání některých povinností, ale mám pocit, že to tak není. Je to všechno. Pokud jde o prezentaci vaší delegace, takže v tom případě děkuji panu Moldrovi. Právě včas končíme, měli jsme program do 12.00 a to je teď. Takže děkuji a e, příští týden e, máme ve středu 9 hodin schůzi výboru Libe během týdne skupin, takže e, tady v Bruselu za týden nashledanou.